Hello everyone, good evening. Dobrý večer, zdravím všechny. Bylo by dobré, kdybyste se všichni posadili, abychom dnes večer mohli zahájit naše zasedání, přestože je nám známo, že jsme se sešli z důvodu hlasování. Přesto všechno se jedná o zasedání výboru a já mám povinnost se vás tázat, zda souhlasíte s pořadem jednání. Pokud nikdo nemá nic proti, tak je považujeme za schválený. Pak vám musím sdělit, že se konal první trialog týkající se LULCF. To bylo 19. října a konala se první výměna názoru týkající se nejzávažnějších politických záležitostí, o něž v tom návrhu jde. Celá diskuse se zakládala na stanovisku Evropského parlamentu z 13. září, no a samozřejmě na obecném přístupu ze strany Rady z 16. října zasedání se omezilo na prezentaci příslušných stanovisek a zatím se nerozhodlo obsahově. Bylo pouze odsouhlaseno, že se vše svěří příslušným technickým odborníkům, než se bude konat eh, další kolo trialogu, tedy druhé kolo a já samozřejmě budu informovat. A nyní už přicházíme k záležitosti dnešního večera, což je hlasování k návrhu směrnice o prosazování energie, energie z obnovitelných zdrojů, což je um, recast páně Eichhautova. Prosím všechny, aby se uklidnili. Ano, pane Eichhaute, vás se to netýká, vám brzy udělím slovo, týká se to všech ostatních a spíše zde se ozývají socialisté, co by ta eh, strana politická s eh, velikou eh, vyřídilkou. No, kompromis číslo jedna, kdo je pro? Proti? musíme si to ověřit elektronicky. Zahajuji hlasování. Um, <clears throat> Máme tady problém technické povahy, tak prosím o chvilku strpení. Musíme zavolat technika. This is, this is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 mimo mikrofon. Vy patříte k Albe. Tady si myslím, že máme 18 socialistů navíc, tak nevím, jak to může být možné. So I close the vote and we vote again, yes, please. Takže hlasujeme po druhé. It's out of my hands, so we have to wait a... Bohužel já s tím nemohu nic udělat, musíme chvilku počkat. Nejdříve technik musí do své kabiny, kde musí prohodit na příslušných strojích eh, ALDE a ENVY. It's okay.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 Okay, thank you very much. Let's try No, děkuji. Takže zkusíme ještě jednou. Paní Běde, já se omlouvám, já jsem si nechala kartičku na plenárním zasedání. Ano, už máme dva případy toho typu. E, mám asistenta, který je na cestě. Ano. Dobrá, takže máme dva případy, kde musíme sčítat zvednutí ruky. V případě elektronického hlasování vy naznačíte rukou, jak chcete hlasovat. Tedy kompromis číslo jedna zahojí hlasování. We vote electronically. Hlasujeme elektronicky. It's a uh, plus two in favor. Plus dva, kteří jsou pro. EKR máte o jednoho poslance navíc EKR musí jednu kartičku odejmout. Dobrá, nyní už to souhlasí. Končím hlasování. It is adopted. Schváleno. A přecházíme ke kompromisu 3a. 3A elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen. Přecházíme k pozměňovacímu návrhu straně 6, pozměňovací návrh 394, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Ověříme. 391. Can anyone indicate me? Um, Peter, can you indicate the vote? Peter, hlasuješ? Ano, děkuji. Končím hlasování. Schváleno. 394, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 397 pro? Proti? zdrželi se zamítnout. 398 pro, proti, zdrželi se schváleno. 400 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 402 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 403 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 404 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 405 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dobrá, ověřujeme 405 elektronicky, prosím. Končím hlasování a byl schválen tento poznací návrh. 406. Pro. Proti. Zdrželi se zamítnout. 407 pro. Proti. Zdrželi se schválen. 408 pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme 408. Zahajuji hlasování. Dobrá, budu sledovat tebe. Končím hlasování. Schválen. a 33 ke 32 proti. A 410 pro, proti, zdrželi se schválen. 411 412, 411 odpadá, 412 jde pro, proti, zdrželi se zamítnout. 413, 14, 414 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 416 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 30 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 415 pro, proti, zdrželi se, schválen. 418 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 420 a 421 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Tyto dva pozměcí návrhy společně ověřujeme. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. Jsou tyto návrhy. 422 <clears throat> pro, proti, zdrželi se zamítnuty. 423 pro, proti, zdrželi se zamítnuty. 424 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 425 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 426 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 427 pro, proti, zdrželi se schválen. a přecházíme na stránku 15, to je kompromis 4a. Kdo je pro? Kdo je pro? Kompromis 4a. Proti? Drželi se? Ověřujeme. Zahajuji hlasování. And it is, uh... A končím hlasování. Zamítnout. Kompromis 4b. Kdo je pro? Elektronicky, prosím. U kompromisu je to lepší ověřit a zahajuji hlasování a končím hlasování. Zamítnout. Takže vítejte k našim pozměňovacím návrhům. O šestce nehlasujeme. Ještě kompromis šest nejdříve. Kdo je pro? Děkuji vám proti, zdrželi se schválen. Pozměňovací návrh takže blok A, který začíná poslanec návrhem 465. Kdo je pro blok A? Proti? Zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 464 takže tady máme čtyři, pozměňovací 400 um, 64, 66, 74, 76, kde je pro tento blok, kde je pro, proti, zamítnout. Přejete si to ověřit, tak zahají hlasování. A Končím hlasování. Zamítnout. 31. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 467 pro? 467. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 478 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 469 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 470 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 471 pro, proti, zdrželi se schválen. 472 pro, aha ne, ten odpadá říká paní předsedající. 32. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. My si to tady snažíme ověřit, co odpadá. 481. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. 477 pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Aha, ověřujeme 477. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Byl schválen tento pozměňující návrh. 482. Kdo je pro? 482. Proti? Zdrželi se zamítnout. 483 pro, proti, Ověřujeme 483. Končím hlasování. Schválen. 485 pro, proti, zdrželi se schválen. 486 pro, proti, zdrželi se schválen. 487 pro, proti, zdrželi se schválen. 488 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 489 pro, Proti? Zdrželi se? Schválen. 490 pro. Proti? Zdrželi se? To si ověříme. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. Schválen. 491. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnut. 492 pro, proti, zdrželi se, schválen. 492 tedy ověřujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen. 493 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Hlasujte elektronicky o 493, tedy je to relevantní vůli rovnováze. Končím hlasování. Byl schválen tento návrh. 494 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 495 pro, proti, zdrželi se, schválen. 496 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 497 pro, proti, zdrželi se, schválen. 498 pro, proti, zdrželi se, schválen. 499 pro, proti, zdrželi se, Ověřujeme 499, prosím. Končím hlasování. Byl schválen tento návrh 500 pro, proti, zdrželi se schválen. 501 pro, proti, zdrželi se zamítnout. A nebo si to můžeme ještě ověřit, abychom se ujistili. 501 zahajuje hlasování. Končím hlasování. A tento návrh byl zamítnut. 502 pro, proti, zdrželi se, schválen. 503 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 504 pro, proti, zdrželi se, schválen. 505 a 33. Ne pro, proti, zdrželi se schválen. 34 odpadá. 506, to je pro. Proti, zdrželi se schválen. 508 pro. Proti, zdrželi se schválen. 509 pro. Proti, zdrželi se zamítnut. 510 pro. Proti, zdrželi se zamítnout. 511 pro, proti, zdrželi se schválen. 512 pro, ne, odpadá. 35 a 513, to je pro, proti, zdrželi se schválen. 514 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 515 pro, Proti? Zdrželi se? Schválen. 516 pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. 517 pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme 517. Zahajuji hlasování a končím hlasování. Tento návrh byl zamítnut. 518 pro, Proti? Zdrželi se? Zamítnout. 519 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Tady u 520 první část pro. Proti? Zdrželi se? zamítnout. Druhá část, kde je pro? Proti? Zdrželi se? zamítnout. 521, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 36, to je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. To bylo společně s 522. 523, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuta. 524 pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 525, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 526, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 527, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 528 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 529 pro, proti, zdrželi se schváleno. 530, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 531 pro, proti, zdrželi se schváleno, 532 pro, proti, zdrželi se schváleno, 533 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 536 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 534 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 534 ověřujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. And it's closed. Rejected. Zamítnuto. 535 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 537 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 538 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 539 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 540 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 541 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 543 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 542 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 544, 45, 46 jsou totožné, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 547 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. don't go too far. 558. 558. na straně 27. 558. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 551 pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 552 a 554 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 559 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 560 pro, proti, zdrželi se, přijato. 561 odpadá, 1065. Kdo je pro? Proti? drželi se? Zamítnuto. 566 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 567 a 315, kdo je pro, proti, drželi se, zamítnuto. 568 pro, proti, drželi se, Zamítnuto. 569 pro, proti, Drželi se, zamítnuto. Pak to máme tři totožné pozměňovací návrhy, 578 a tisíc něco, zkrátka blok, kdo je pro, proti, drželi se, zamítnuto. Ověříme. Ověřujeme blok, který začíná návrhem 578. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 38 a 83 dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 571 pro, proti. Nebylo to jasné. Ještě jednou, prosím. 571 pro, proti. Drželi se. Ověřujeme 571. Končím. Přijato. Posuneme se o stránku dál. Na 580. 580. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 581. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 579 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 583 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 584 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 585 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 39 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 588 a 589 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 591 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 592 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 590 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 587 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 40 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 594 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Ověřujeme návrh 594. Zahajuji hlasování a končím hlasování. Zamítnuto. 596 a 593, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 595 odpadá. 597. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 601 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 602 pro, proti, drželi se, zamítnuto 603 pro, proti, drželi se, zamítnuto 604 pro, proti, drželi se, zamítnuto 598 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 599 pro, proti, zdrželi se, přijato 600 pro, odpadá a byl identický. 41 odpadá. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Nevidím EPP ještě jednou. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 615 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 617 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 619 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 42 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 620 pro, a ten byl identický, omlouvám se, byl na druhé stránce, tak jsem myslel, že to je jiný návrh. 621. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 623 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 616 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 622 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 624 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 625 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 43 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 626 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 626 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 627 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 628 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 44 pro, proti, zdrželi se, přijato. 45, ne. Ano, 45 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 631 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 632 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ověříme, ověřujeme 632. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 633. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 634 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 46 a 639 pro, proti, zdrželi se, přijato. Tak a teď se trochu posuneme. 640. Kdo je pro? Odpadá? Odpadá. 641 a 642 dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 648. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 643 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 47 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 644 pro, proti, zdrželi se, za, přijato. 640 no tak teď 649, Přiběh, kdo je pro? 649. Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 650 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 652 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 651 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 653 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 654 pro, proti, drželi se, přijato. 655 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 656 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 657 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 48, 49, 50 dohromady. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Teď se trochu posuneme díky návrhu 48. 665. Tady máme blok 665, 666, 667. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Ověříme tento blok. Já vím, že jste unavení, ale musíte zvedat ruce, abych to viděla pořádně. Zahajuji hlasování a končím hlasování. Přijato. Abyste nezvedali ruce. Takže to nebylo vidět. To je dobře, když je něco přijato, tak se posuneme trošku. Teď jdeme až na 667. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Ověříme. 667. Zahajuji hlasování a končím hlasování. Přijato. 68. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 679 a 680. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 681 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Teď jdeme na kompromis 5a. Kdo je pro? 5a proti, zdrželi se, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Tak kompromis 5b kdo je pro? Nebo budeme hlasovat rovnou elektronicky, protože je to těsné. 5B. Zahajuji hlasování o 5B. Prosím, hlasujte. Nehlasovali všichni ještě. 5B. Končím hlasování. Přijato. Díky. Takže přeskočíme. strana 62 zhruba, kompromis 7. Kdo je pro kompromis 7? Díky, přijato. Kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. Kompromis 8. Vzhledem k tomu, že je to kompromis, tak chci vidět čísla. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Devětset osmdesát. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 981 pro, proti, drželi se, zamítnuto. Kompromis 2b. Prý odpadá. Takže jdeme na kompromis 2a. 2a. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Strana 73. Devětset osmdesát čtyři. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 985, <laughs> 986 pro, proti, zdrželi se, přijato. 987, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 988, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 989 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 990 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 991 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 992 pro, proti, zdrželi se, ověříme. 992. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato.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 Zamítnuto. Tisíc dva. Kdo je pro? Tisíc dva. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Tisíc tři. Pro? Proti? Zdrželi se? Ještě jednou a zvedejte ruce. Tisíc tři. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 1004 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1005 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1006 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1007 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1008 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1009 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1009 ještě jednou pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1010 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1011 až 1013, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1014 1014, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 1015 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 1016 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 1019 pro? Dohromady 1020. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 1021 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 1022 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto teď blok, nebo spíš identické návrhy, 1023 až 1026, kdo pro, proti, zdrželi se, přijato 1027 odpadá, teď oddělené hlasování o návrhu komise tak oddělené hlasování o návrhu komise na dvě části. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 1028 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ověříme 1028. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Omlouvám se. 1029 a 1030. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 1031 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Blok 1032 až 1035 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 241. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 1042. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 1045. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ověříme. Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 1046 pro, proti, zdrželi se, přijato. 82 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1049 pro, proti, zdrželi se, přijato. 1053 a 1063 dohromady. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 1054 pro? Proti? Drželi se? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 98. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 1059. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 1060 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1061 a 1063, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1062 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1065 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1066 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Teď blok 1067 až 1070. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Ověříme tento blok? Dobře, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 1072 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1073 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Je 1104 e, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1097 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1098 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1099 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1100 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1101 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1102 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1103 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1107 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1108 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1109 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1110 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1111 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 84 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 85 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 86 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 88 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 89 pro, proti, zdrželi se schváleno. 104 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 105 pro, proti, zdrželi se schváleno. 118 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Čtyři, 120 a 121. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 122 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 123 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 5 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 124 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 126 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 127. Chcete si ověřit, ne? Dobrá, 127 pro, proti, zdrželi se schváleno. 100, 129 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 130 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 131 pro, proti, zdrželi se schváleno. 132 pro, proti, zdrželi se schváleno. 133 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 134 pro, proti, zdrželi se schváleno. 135 pro, proti, zdrželi se schváleno. 6. Ne. Ano. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 141 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 142 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 143 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 144 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 51 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 100 49 pro, proti, aha, to odpadá tento pozměňovací návrh, máte pravdu, protože kvůli 151, tak to je dobrá zpráva, 152 pro, proti, zdrželi se schváleno. 154, 155, to je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 156 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 157 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 158 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 159, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Osmička pro, proti, zdrželi se, schválena. 161 pro, proti, zdrželi se. Kdo je proti? Kdo je proti 161? Ano, děkuji, byla schválena tedy. 163 pro, proti, zdrželi se, schválena. 166 pro, proti, a zdrželi se, schváleno. 167. Kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 168 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 169 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 174 pro, proti, Takže ještě jednou. 174. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 190. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 191. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 192 pro. 191 ověřujeme. Dobrá. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. Zamítnuto. 192 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 193 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 11 pro, proti, zdrželi se schváleno. 198. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 199 pro, proti, zdrželi se schváleno. 206 pro, musíme hlasovat o dvoustovce. Kdo je pro pozměňovací návrh 200? Proti? Zdrželi se schváleno. A jako další 206, to je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 207, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 208, 9 a 10, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 13. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Chcete si třináctku ověřit? Dobrá, ověřujeme. Zahajuji hlasování. Poznací návrh 13. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh nyní číslo 213. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Dvěstě devatenáct, to je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Dvěstě dvacet pro, proti, zdrželi se, schválen. 221, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 222 pro, proti, zdrželi se schválen. 223 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Dvěstě třicet čtyři. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Dvěstě čtyřicet jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Devatenáct pro? proti, zdrželi se, schválen. 258, kde pro, proti, 258. Aha, omlouvám se vám, tady jsem si nevšimla. 247 ještě předtím, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen. 258, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověřujeme 258. A už končím hlasování a návrh byl schválen. 259, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. 260, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. 278. 278, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Dvěstě sedmdesát kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. A tím jsme skončili konečné hlasování. Hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Ano, ještě by se někdo chtěl vyjádřit. Ano, já bych velice rád, děkuji paní předsedkyně. Můžeme počkat pár minutek, než se bude hlasovat eh, o konečné podobě. Dvě až tři minutky v odpovědi na otázku. Chcete něco ještě konzultovat? Mám se zeptat ostatních, zda vám dovolí ty tři minutky? Dobrá, ale neodcházejte, protože ještě nás čeká konečné hlasování. Well, I, the two minutes are up. dvě minuty už uplynuly. So if you would like to take your... Takže pokud byste byli tak hodní a posadili se nám, abychom opravdu už mohli přistoupit ke konečnému hlasování o této zprávě. A zahajuji hlasování. And the vote is closed. A končím hlasování. A návrh byl schválen. Blahopřeji. Blahopřeji všem. That concludes our meeting this... Čímž jsme dospěli k závěru dnešní schůze. Přeji vám hezký večer a naviděnou zítra, ale to už na plenárním zasedání. Děkuji vám.